které se týkají usnesení na základě článku 70a jednacího řádu, které se týkají zahájení meziinstitucionálních vyjednávání a mandátu v rámci tří legislativních postupů. Všechny tři návrhy jsou přeloženy do všech oficiálních jazyků a je možné je nahlédnout na internetu v rámci Sans and Direct. Tyto návrhy nyní platí za schválené, ale že by 40 členů parlamentu či politická skupina během 48 hodin eh, předložila návrh na rozpravu a hlasování. To tedy byly Eh, postupy v rámci prvního člení. Ty tři návrhy eh, jsou nahlédnutelné pod odkazem Seance and Direct na internetu. Pokud během 48 hodin žád, nějaká frakce či 40 členů parlamentu nepředloží návrh na rozpravu a hlasování, tak eh, ty mandáty budou platit za schválené. V úterý dle článku 48 jednacího řádu jsem podepsal sedm aktů přijatých řádným legislativním postupem. Názvy těch odpovídajících právních aktů budou zveřejněny v zápisu z této schůze. A nyní se dostáváme k pořadu jednání. Nejdříve